na téma kulturního dědictví a kulturních statků, ale v tuto chvíli je tady díra, která se týká importu. Máme legislativu z roku 2009, která se týká exportu kulturních statků. My jsme se snažili definovat, co je to ten nelegální kulturní statek a je to pro nás uh, Eh, výchozí eh, bod. Opíráme se o právo těch zemí, odkud ty statky pocházejí. Eh, měly by to být tedy právní předpisy, které zabrání dovozu do Evropské unie. Je tedy mož- mělo by být možné je dovážet jenom tehdy, pokud byly legálně vyvezeny ze země svého původu. První část se týká definice kulturního statku jako takového. Inspirovali jsme se existují stávající konvencí e, OSN. Co se týká otázky stáří těch statků, protože to se týkalo statků, které mají hodnotu související s tímto věkem, tak jsme pracovali s cifrou 250 let, což určitě se inspirovalo aktuální legislativou Spojených států. Zaměřujeme se na to nejohroženější část statků, to jsou ty, které jsou ohroženy, jsou to archeologické nálezy a vzácné rukopisy a pak jsme se soustředili na ty procesy, které souvisí se standardizovanou identifikací předmětů podle mezinárodních měřítek, mezinárodních standardů. Také jsme se věnovali otázce sankcí, potřeba nutnost eh, mít efektivní sankce. Pak jsme se také snažili zavést ty svobodné zóny, free zones, kde by měla ta pravidla být stále aplikována, abychom se vyhli e, problémům. Pak je tady také otázka dočasných dovozů, protože pro ně by ta pravidla platit v plné míře neměla. Ještě jedna možnost, kde uh, se vede diskuse, to je otázka mezi rozdílem eh, země původu a země vývozu. To je důležitá věc. Já bych teď nerad šel do podrobností, ale připomínám, že pro nás je zásadní eh, ochrana, která Eh, bude vycházet z respektování práva země původu. Budeme se snažit, aby nebylo možné snadno obcházet ta pravidla tím, že by se ty statky vyvážely přes jiné země. Esencí toho návrhu je postupovat jasně dopředu, aplikací se, nebo provádění budou mít na starosti celní orgány, bude se pracovat s celým systémem toho práva, tak abychom měli vyvážené povinnosti, které souvisejí s obchodem, s kulturními statky a vyváženost na druhé straně, aby to bylo administrativně co možná nenáročné. Teď končím a dám slovo kolegům. Děkuji. Děkuji. A druhým expertem je pan Patrik Versluis z celní zprávy a dávám mu slovo na 6 minut. Thank you, chair, for... Děkuji, pane předsedo, za to, že má možnost dnes před vámi vystoupit. Já bych tady měl mít také PowerPointovou prezentaci. Dnes vás seznámím. Budu hovořit francouzsky u té zbývající části, takže bych vás seznámil s právním základem, který existuje a který je základem pro dnešní práci z hlediska zprávy daní a spotřební daní a cel. Máme tady nařízení 116 2009, který pokrývá vývoz kulturních statků a pak máme prováděcí nařízení 1081 lomeno 2012, kde se stanovují podmínky udělování povolení pro vývoz. Pak máme nařízení 952 2013, tam se jedná o celní kodex Unie a dále máme směrnici 2014-60 EU a tato směrnice stanovuje podmínky navracení eh, kulturních statků, které byly ilegálně vyvezeny z určitého státu. Na národní úrovni Belgie ratifikovala umluvu UNESCO, která se týká opatření, která mají zabránit vývozu, dovozu a transferu eh, ilegálně nabitých kulturních statků. Paralelně eh, k těmto legislativám máme také nařízení, které se týká Iráku a Sýrie. Toto nařízení umožňuje přijmout přísnější opatření z hlediska vývozu a dovozu odcizených kulturních statků v těchto dvou zemích. A nyní přejdu na naši práci z hlediska celní zprávy, spotřebních daní a cel v oblasti kulturních statků. Co je tady důležité? Je to zvláště článek 2.1 na řízení 116 2009, kde se uvádí, že vývoz kulturních statků mimo celní území společenství je podřízeno eh, vystavení exportní licence. A podle článku 4 toto povolení musí být doprovázeno eh, exportní deklarací, tedy prohlášením během naplnění těchto celních formalit. To znamená, že pokud někdo má kulturní statek, který se má vyvážet, tak musí mít k dispozici vývozní povolení, které vydává příslušný státní orgán. Co se týče kulturních statků z Iráku, ale také ze Sýrie, jaké jsou zde zákazy? Ty platí jak pro vývoz, tak dovoz těchto kulturních statků. V obou případech je nutné, aby zde byla k dispozici licence na úrovni celních formalit, tak pro vývoz všech kulturních statků je nutné mít povolení, které je vydáno příslušným orgánem členského státu podle nařízení 116. A co se týče dovozu nebo vývozu statků z Sýrie a Siráku, je nutné mít licenci, která je vydávána SPF pro ekonomické záležitosti v Belgii. Na úrovni kontroly celních úřadů, tak naše kontroly se opírají o rizikovou analýzu, tak jak je stanovena v celním kodexu Evropské unie. Dále to záleží také na získané informaci. Dále Eh, ta selekce je elektronická z hlediska eh, celních prohlášení. Všechna celní prohlášení jsou normálně elektronická. My máme systém PLDA, to znamená, eh, týká se to cel a spotřební daní. Pak tady máme ukazatele ohledně kódu zboží, dále tady máme kód země původu, hodnota zboží a tak dále. Uvedení do volného oběhu a vývoz může být realizován v jakémkoliv členském státu a bez ohledu na osobu. To znamená, eh, jakýkoliv eh, úředník eh, cel, může rozhodnout o tomto propouštění a také o vývozu. Je velice důležité zdůraznit, že náš celní úřad je příslušný pro dočasné pozastavení vývozu zboží a také pro eh, veškerou verifikaci dokladů. Nicméně tato celní zpráva není příslušná z hlediska určení kulturního charakteru zboží. To je jiný orgán a také nemůžeme rozhodovat o podmínkách skladování těch kulturních statků, protože ty podmínky mohou být velice specifické v tomto případě. A nyní velice rychle přejdu na vývoz kulturních statků. Jednak provádíme eh, kontrolu dokladů, to znamená celní prohlášení a případně exportní licence a případně, pokud jsou pochybnosti nebo jsou tam nějaké ukazatele, které hm, jak si vedou k pochopnostem, tak provádíme fyzickou kontrolu, to znamená porovnáváme fyzické zboží s e, obrázky nebo s fotografiemi. Pokud máme pochybnosti, obracíme se na příslušný orgán, který nám poskytne patřičnou expertízu. Máme tady první část povolení, to je ten příslušný orgán. Za druhé eh, je to ten exemplář eh, toho, kdo je hm, jaksi nositelem, deklarantem a dále. Eh, celní formality se provádí v celním úřadu. A pak máme úřad, který vlastně eh, povoluje propuštění. Tady máme příklad tohoto procesu. Takže ty celní formality se provedou v Belgii, pak se převáží to zboží eh, nákladním automobilem. A v celním úřadu eh, se rozhodne o propuštění z tohoto území. Jakmile dojde tedy k potvrzení propuštění, tak eh, tyto informace jsou dále zpětně ehm, v podstatě podávány všem orgánům, které eh, byly součástí tohoto procesu. My jsme konstatovali, že nevždy se tyto dokumenty vrací, to znamená, není vždy možné správně ověřovat eh, vývozní certifikáty. Takže pokud máme elektronické povolení, tak to umožňuje lépe monitorovat celý tento pohyb zboží. A navíc to umožňuje také získat statistické údaje, které nejsou v současnosti k dispozici ve všech členských státech. A dále to umožňuje také lepší kontrolu dovážených eh, kulturních statků a také dočasně vyvážených kulturních statků. Děkuji vám za větší pozornost. Děkuji mnohokrát. A za Interpol bude hovořit pan Gonzalo Giordano. Prosím, děkuji vám, vážení kolegové. Bohužel se vypnul mikrofon. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za to, že dnes máme možnost se zde představit, protože tato oblast je také v centru naší pozornosti. My jsme toho názoru, že nezákonný dovoz kulturních statků je nebezpečným trestním činem, protože umožňuje také praní špinavých peněz a tím pádem také financování terorismu byly schváleny různé předpisy v této oblasti a také se zde jedná o to, že e, nedovolený dovoz e, kulturních statků ohrožuje e, zachování kulturního dědictví a tím a tím pádem se také ničí historické dědictví k celkového lidského pokolení. Evropa také e, zažila za posledních tři roky asi 19 tisíc trestných činů v této oblasti. Bylo nahlášeno hodně e, pachatelů a my jsme také provedli různé akce a to byla například Andora, akce Pandora, která eh, dospěla k tomu, že jsme získali zpět eh, mnoho tisíc takto nezákonně obchodovaných eh, statků nezákonný obchod eh, je považován za hrozbu pro Evropu. Většina těchto objektů především z nezákonných vykopávek, jsou opravdu velice důležitá kulturní díla a končí na trhu se starožitostmi i když jejich hodnota je nízká, tak přesto, jestliže se dostanou na trh, pak zabezpečují eh, pachatelům vysoké zisky. Často to bývá, jak již jsem řekl, tyto objekty nemývají vysokou hodnotu, jsou to eh, eh, předměty každodenní eh, spotřeby, které byly tenkrát takto používány. A ta, tyto trestné činy jsou vysoce složité a právě proto musí těsně spolupracovat policie s celními orgány. Dnes jeden můj kolega se účastní konference, která se právě zabývá trestnými činy v této oblasti a také se zabýváme například přeskoupováním dovozních povolení. Je důležité, aby byla vytvořena zvláštní jednotka pro boj proti dovozu eh, těchto předmětů do Evropy neboť tyto předměty eh, jsou důležité pro země původu také trasy eh, dovozu se změnily. E, například v minulém e, roce jsme určité předměty ze Sýrie a z dalších oblastí Středního východu zachytili na aukcích v e, Jižní Americe. Takže vidíte, kam až daleko dojdou pašeráci při obchodování s těmito předměty. V minulém roce jsme také rozeslali dotazníky a 15 zemí eh, z, z Evropské unie se považuje za transitní země a 7 se považuje za cílové země. Eh, vlastně všech zemí v Evropské unii se nedovolený dovoz určitým způsobem týká. Já bych vás chtěl požádat, aby eh, jste se obrátili na všechny aktéry eh, v oblasti policie a celních orgánů tak, aby eh, spolupracovali na mezinárodní úrovni. A jde také o to, abychom ukončili financování Al-Kaidy a ISISu prostřednictvím nelegálního obchodu se starožitostmi. Toto vyžaduje opravdu velice pečlivou práci a činnost a já bych chtěl zde znovu zdůraznit, že Interpol požaduje velice přísné dovozní podmínky pro dovoz tohoto zboží do Evropy. Thank you very much uh, to the speakers also. Děkuji všem řečníkům, děkuji vám i za to, že jste dodrželi časový limit. Teď dostanou slovo spoluspravodajové. Nejdřív dostane slovo paní Moska, která je, zastupuje výbor INTA. Děkuji předsedům, děkuji za prezentace všem odborníkům. Ono to opravdu je velice důležitá věc, ten dokument, o kterém dnes hovoříme. Uh, Ehm, nejdřív musím říct, že máme ambiciózní plány. Máme měsíc na předkládání pozměňovacích návrhů a jako spoluspravodajka se pokusím přispět k velice inkluzivní spolupráci, tak abychom ty ambiciozní cíle také dosáhli, abychom ve výboru mohli hlasovat v červenci. Myslím, že bychom si navzájem měli poskytovat podporu. Co se týká obsahu toho návrhu, zkusím být stručná tím, že budu definovat priority. Z obecné perspektivy vítáme návrh komise. Opravdu to doplní stávající legislativu, která souvisí s exportem kulturních statků a bude v souladu s mezinárodními úmluvami a měl by to být párný nástroj na potírání pašování kulturních statků. A poskytne to obecný společný evropský systém, který by měl zabránit nějaké vnitřní soutěži mezi celními orgány a nastolit rovné podmínky. Uh, po konzultacích s mezinárodními organizacemi a dalšími se jasně ukázalo, že bude třeba najít rovnováhu mezi ochranou kulturního dědictví a, a možnostmi obchodních aktivit. Za prvé se chceme poučit z fragmentovaného používání celního kódu, tak chceme zajistit jednotnou implementaci tohoto nařízení. Za druhé, také bude zásadní, aby se podařilo zajistit maximální míru konzistentnosti a souladu s mezinárodními umluvami a stávající legislativou EU. Takový přístup by zjednodušil celní zvyklosti jak pro soukromý, tak pro veřejný sektor a umožnil by rychlejší implementaci bez nějaké administrativní zátěže. Proto bych chtěla abychom, doporučit, abychom se eh, věnovali příloze dokumentů související s dovozem kulturních statků. Tady je práh 100 eur, což je kritérium, které umožní efektivní potírání nelegálního vývozu. Tady jsou také stanovena kritéria, která se opírají o další hodnoty, jako třeba věk, kde je ta hranice 100 let. Také bychom se chtěli soustředit na ty nejcennější předměty. Tato obce je zatím preferována většinou těch, kteří reagovali na dotazník komise. Dále jde o to, aby země původu eh, jednali v souladu s umluvami UNESCO a UNIDRA. V tuto chvíli tady nemáme náznaky nějakého nesouhlasu těchto zemí. Tady bychom měli asi rozšířit definici země původu, aby to pokrývalo země, odkud ten předmět fyzicky pochází, i ty země, do nichž předměty se legální cestou dostaly před dlouhou dobou a kde podléhají ochraně. Jde o to, aby se vymazala také definice exportních zemí. 193 zemí podepsalo úmluvu OSN, včetně Iráku a Severní Koreje, ale úroveň implementace mezi signatáři je opravdu velice rozdílná. Máme tady proceduru pro signatářské strany, proto bychom navrhovali, aby tato část byla vymazána malé, střední a mikropodniky, jak víme, činí asi 75 trhu a proto bych chtěla vyzvat, aby se ustanovil nějaký helpdesk a podpůrné programy, tak aby bylo možno tyto firmy podporovat při implementaci tohoto nařízení. Tady bych mohla skončit a Těším se na názory všech přítomných. Děkuji. Za IMKO pan Dalton jako zpravodaj. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji expertům za to, že nás seznámili se svými názory. Já sdílím tento cíl, který nyní zdůraznila kolegyně Moskva a já jsem přesvědčen o tom, že budeme mezi našimi výbory v této oblasti dobře spolupracovat. Ale myslím si, že náš přístup k obsahu se poněkud liší lepší. Z mého hlediska je velice důležité, abychom měli o, rovnováhu mezi bojem proti paděláním zboží a dovozům, nezákonným dovozům a financováním terorismu a na druhé straně musíme zabezpečit konkurenceschopnost. Právě proto nesmíme vytvořit příliš velké administrativní břemeno pro celní zprávy, a proto já si myslím, že bychom měli mít eh, užší oblast působnosti a tím pádem bychom eh, měli se především zaměřit na eh, ty dovozy, které eh, financují terorismus a měli bychom především se snažit zabránit nezákonnému dovozu z válečných zón. A to je to, o co nám především jde a zde musíme vytvořit společné stanovisko. Já mám několik otázek na experty mám otázku na Europol. Europol hovořil o tom, že bylo 19 tisíc eh, trestných činů a 3,5 tisíce předmětů. Mě by zajímalo, kolik těchto objektů předmětů pocházelo z válečných zón. A tady bylo také uvedeno, že některé předměty byly potom nalezeny na aukci v Jižní Americe a právě proto Mohli pocházet z válečných zón a je velice těžké některé předměty identifikovat a jak je tedy může identifikovat celní zpráva. A uvědomuje si, kolik by stály specializované týmy v jednotlivých členských státech. Já si myslím, že tímto hlediskem se také musíme zabývat. A také se chci zeptat, zdali komise eh, dala odhad, kolik licencí povolení by bylo zapotřebí, ale lidé z této oblasti si myslí, že těchto povolení by mohly být eh, desetitisíce. Takže je tady velký rozdíl. A také se chci zeptat, Eh, jak dlouho by trvalo vyplnění takovéhoto povolení, protože obchodníci z této oblasti mi říkali, že by to mohlo být až 30 minut. A jak budeme definovat zemi původu z eh, hlediska historických oblastí či eh, říší, které vlastně již neexistují. A také jak se postavíme tedy k definici země původu v těchto případech. Takže to bylo několik otázek, ale obecně si myslím, že naše pracovní vztahy jsou skvělé a určitě si s tímto tématem dobře poradíme. Děkuji. Uh, Děkuji a teď předám slovo zpět panu spolupředsedovi. Děkuji, paní předsedkyně. Teď máme stínové zpravodaje a další poslance členy obou výborů. Do slovo dostanou nejdřív stínový zpravodajové s systémem ping-pong, IMCO a INTA. A pak další poslanci, řekněme na minutu každý, protože jsme omezeni desátou hodinou a také nás budou zajímat odpovědi našich expertů. Sabine Ferhajen, první stínová za výbor IMKO. Děkuji. No, to je sportovní výzva. Minuta, včetně otázek na odborníky, ale pokusím se o to. Cílem je eh, splnit také zadání úmluvy OSN a také zabránit financování terorismu obchodem s kulturními statky. Cílem by nemělo být zavádět nějakou nadbytečnou byrokracii a komplikovat život malým a středním obchodníkům s kulturními statky. Nejde o to komplikovat obchod s předměty, které podcházejí z relativně bezpečných zemí, které mají příslušnou legislativu. Tady ty problémy nejsou. My se musíme podívat, když takový kulturní statek pochází z nějaké válečné oblasti. Je jedno, jestli se vyváží přímo z té oblasti nebo od někud jinak, tak tam na to přesně ta směrnice má, teda to nařízení má eh, mířit. Proto budeme předkládat jisté pozměňovací návrhy. Teď mám otázku na belgického kolegu z celní zprávy. Já bych se zeptala, zda už teď něco uh, Eh, belgické orgány dělají, když je něco nápadného při dovozu, když je něco tak říkajíc podezřelého, že by to mohlo pocházet z té válečné zóny. Děkuji. Pan Valenca za výbor INTA. Děkuji. Já podporuji toto nařízení a mám problém s definicí kulturního statku a také ten eh, limit stáří 250 let Mm, víme, že se vyvíjí historie i archeologie a je těžké říct, jak přesně definovat ty vzácné předměty. A tento limit možná přesně nereflektuje ty problémy. To je jeden problém. A druhý problém se týká toho pojmu source country, země, zdrojová země nebo země původu. Článek 2.1b to tedy znamená, že země, kde ten předmět byl vytvořen nebo objeven, já si nejsem jistý, jestli je to správný přístup, protože co když ten statek legálně desetiletí je v nějaké jiné zemi než v té zemi, kde vznikl, tak to si myslím, že na to bychom také měli reagovat na takovéto situace. Děkuji za IMCO SAD pan Antkon. Děkuji, pane předsedo. Nejdřív bych chtěl poděkovat hlavně kolegovi z Interpolu. Jehož čísla jasně ukázala, že něco udělat musíme, protože tyto statky, pokud je to 41 tisíc kusů, tak to určitě neslouží žádné charitě. Já si myslím, že to je všem jasné, ale měli bychom dbát na to, že jak obchodníci, tak celníci, kteří budou provádět kontroly, musí mít nějaký rámec, který umožní jejich práci a nebude ji přes příliš omezovat nebude omezovat ani obchodníky, ani celníky v jejich práci. Jde o to, abychom se soustředili nejenom na ten terorismus, ale na obchod jako takový. Je důležité mít tady třeba i e, daňové, daňová pravidla, aby daně plynuly nikoli do kapsy darebákům, ale do rozpočtu. Děkuji za EKR, INTA, My podporujeme ty cíle, ale myslíme si, že ten rozsah je trochu příliš široký a není to přiměřené pro ekonomické subjekty ani celníky. A pokud chceme dosáhnout cílů, tak si myslím, že definice by se měla soustředit na ty vysoce rizikové předměty a na ty, u nichž nejvíc hrozí, že budou zneužity pro uh, financování terorismu, pravděpodobně drobné keramické zlomky ke financování terorismu neslouží. Mohlo by z toho plynout nadbírné břemeno. Pak jde také o to, aby celní deklarace obsahovaly všechny potřebné informace. Pokud komise si nemyslí, že těch informací je dost, tak bychom stávající dokumentaci měli doplnit eh, tou definicí kulturních statků. A myslím, že není realistické, aby celníci fyzicky zkontrolovali všechny licence. Proto se chci zeptat komise, zda plánuje na to nějaké další zdroje na kontrolování licencí a pokud ano, tak byl proveden, bylo provedeno posouzení dopadu na byrokratickou zátěž. A pak eh, požadavky důkazů a evidence. Otázka na komise země původu. Co se staje, stane, když země původu nebude možná, nebude definovaná a nebude možné definovat to v době, která byla určena na to, aby byla takováto země určena. Děkuji, Imko ALD, pan Selimovič. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky. První již byla zde zmíněna, to je otázka hodnoty. Je velice důležité tuto hodnotu stanovit dnes, ale hodnota kulturního statku se také velice rychle mění. A způsob definování hodnoty se také mění průběžně. Takže já bych byl rád, kdyby se k tomu komise mohla vyjádřit. A také druhá otázka se týká účelu a to znamená, že my snažíme zabránit nepovolenému dovozu v oblasti financování terorismu. A nyní za Alde Inda. Děkuji zpravodajům a také expertům za vyjádření. To je velice důležitá otázka řešit tyto, tuto trestnou činnost, protože tady se to týká nedovoleného dovozu kulturních statků a na druhé straně také se tímto financuje terorismus. Takže je opravdu toto téma mimořádně důležité. Já vítám veškeré, veškeré úsilí EU, aby tato otázka se řešila a myslím si, že k tomu přispějeme i my. A my bychom měli opravdu definovat e, přesné předpisy. My jsme například také Eh, řešili otázky zboží eh, pro dvojí využívání a všechny tyto otázky jsme řešili úspěšně. A proto si myslím, že i to otázku eh, vyřešíme úspěšně. A my bychom také měli využívat nejnovější technologii pro sledování nedovoleného dovozu. A My na tom máme velký zájem všichni a doufám, že se nám podaří tento problém dobře vyřešit. Pan de Jong zde není, proto nyní dávám slovo GUE. GUE z INTA, paní Forenza, prosím. Grazie, ehm, io penso sia molto importante. V této záležitosti je důležité, že nám komise předložila tento konkrétní text, který se týká dovozu eh, kulturních statků. To, co eh, řekl zástupce Interpolu a také UNESCO, ukazuje, že obchodování s těmito kulturními statky se stále zvyšuje. A v tomto směru bychom měli učinit vše pro to, abychom ochránili archeologické statky, které pocházejí ze zemí, kde v současnosti řádí válečné konflikty. My jsme se rozhodli, že uplatníme text, který se týká Eh, hodnoty, která jde na 250 tisíc eur. Já si myslím, že tato hodnota by se mohla také změnit v budoucnosti. A chtěla bych se zeptat, proč jste um, zavedli dva postupy, to znamená licenční postup a celní prohlášení. Proč potřebujeme dva odlišné postupy? With your permission, Mr. Chair, I will... Děkuji, Julia. Reda a já také nebudu hovořit, bude hovořit nyní kolega Buchner. Já doufám, že to zvládnu za méně než dvě minuty, protože hovořím za oba dva. A většina také již byla řečena. A několik krátkých poznámek. My podporujeme plně iniciativu komise, této oblasti Paní Moska již hovořila o tom, že 100 let jako let jako limit je dobrá hranice. 250 eh, letý limit je iluze, protože kulturní statky nejsou pouze archeologické vykopávky, ale také zajímavé technické výdobytky, které byly v příslušném období ještě zachovány z koloniálního období. Zde musíme hranici, časovou hranici snížit. Také u hodnoty souhlasím. Tady stanovit hranici hodnoty je delikátní záležitost, protože hodnota se stále mění. A také kvůli velkému počtu turistů se mnohé před předměty jednoduše kradou. Například v Egyptě jsou úřady velice strohé a přísné a vlastně nemají vůbec žádnou toleranci vůči hodnotě. Je tady dobré, že Interpol se také touto oblastí bude zabývat. Důležité ta je pro mě také otázka transitu. A tady mám také otázku na Interpol. Muž nemohli bychom něco dosáhnout tím, kdybychom pro transit přes Evropu požadovali licenci, protože pak bychom minimálně mohli sledovat pohyb tohoto zboží. Je, všechno děkuji a nyní sociálna Begin za Intam. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát eh, zpravodajům za vynikající práci, děkuji také vystupujícím. Naše skupina také souhlasí s tou nezbytností regulovat toto odvětví, protože 80 kulturních statků, které se prodávají ve světě, jsou napojeny na ilegální aktivity. A my víme, že obchodování s kulturními statky vynáší stejné prostředky finanční jako prodej zbraní nebo drog. Já už jsem se zabývala celním kodexem a v tomto ohledu jsem řekla, že je nutné realizovat tyto kontroly. Tyto kontroly jsou částečné a to umožňuje vyhýbat se těmto kontrolním aktivitám. Proto si myslím, že musíme působit v této oblasti. Potřebujeme jednoznačně a přesně definovat kulturní statky. Musíme mít celní pravidla, která by byla jednoduchá, ale která by umožnila každému i těm malým a středním podnikům, aby nebyly neuměrně zatěžovány administrativní zátěží. 250 let. Tady bych eh, chtěla vidět, jak na to bude reagovat komise. Kolegové už o tom hovořili a já jsem přesvědčena, že zpravodajové by mohli zohlednit naše znepokojení v rámci této práce. Fizas. A nyní pan Fizas za kulturní výbor. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit z titulu dvou funkcí jménem INTA a dále budu také hovořit jako zpravodaj za kult. Samozřejmě, toto stanovisko je velice relevantní. Chtěl bych poblahopřát paní Moska a panu Daltonovi, kteří velmi dobře pracovali. Souhlasím eh, s jejich směrem práce. Je obtížné hovořit o země původu, o země vývozu, to by mohlo vytvořit eh, problémy a měli bychom toto prohloubit. Souhlasím s tím, co řekl pan Dalton. Měli bychom se soustředit na ilegální mm, výnosy a na ilegální produkty, které financují terorismus. Pokud budeme chtít všechno kontrolovat, tak to bude obtížné z hlediska celní zprávy a bude to prakticky nemožná práce, takže musíme být realističtí v našich eh, ambicích. Souhlasím také s paní Šáke. Vy víte, že se zabýváme otázkou eh, těch produktů, které jsou používány na trest smrti, anebo také eh, u teroristů. Víte, že musíme toto řešit. Nicméně Mm, musíme zabránit tomu, aby tady byly ilegální produkty zneužívány. Pan Šváb, děkuji. Já mám otázku na komisi. Chtěl bych se zeptat, proč to nařízení, a já vysloveně vítám, že je to nařízení, protože dosáhneme rychleji harmonizaci, proč to e, nařízení se mm, jaksi hlásí k tomu, k té hranici 250 let. Já nevím, jestli Nezbytně bychom měli jednoznačně převzít to, co je v OSN. To znamená, je to eh, samozřejmě, že mm, bychom měli mít také kratší časové období z hlediska kulturního, kulturních statků. A za druhé, eh, proč je tady vlastně určitý odklon od nařízení a postupů v UNESCO? Eh, tady je otázka, jak toto vypadá a rádi bychom věděli, jak vysvětlení. Děkuji. A pan Aknu jako poslední. Děkuji jak se popisuje slonovina. Je to surovina nebo je to e, kulturní statek v momentě, kdy je slonovina zpracována, protože také slonovina pochází ze zemí původu, kde se odehrávají válečné konflikty. A za druhé, tak jaké v poslední době vpouští evropské země eh, do svých zemích eh, a žadatele o azyl a pokud to mají nějaké hodnotné předměty, jak se tyto hodnotí? Děkuji vám, děkuji, já bych nyní chtěla dát slovo expertům a nejdříve bude hovořit zástupce Evropské komise. Děkuji, paní předsedkyně. Já doufám, že tolik otázek, které byly položeny během dvou minut, zvládnu. Padla otázka, zdali komise také zvažovala vytvoření speciálního týmu. Ne, my jsme toto zatím nevyhodnotili a to souvisí s tím, že e, tyto týmy by zřejmě také organizovaly různým způsobem jednotlivé členské státy. A také do této záležitosti by zřejmě spadaly také celní úřady. A pokud se týče doby trvání vyplnění povolení, tak tím jsme se zatím nezabývali, ale v textu také nabízíme formát příslušné dokumentace a já eh, si myslím, že toto musíme nejdříve také skonzultovat s příslušnými aktéry, tak aby toto všem vyhovovalo a abychom také drželi na ústě administrativní eh, zátěž a nevíme přesně, na kolik předmětů se budou vztahovat povolení, ale e, zde jsme chtěli udělat e, rozlišení mezi povolením a také celní deklarací, a podle čísel, které mám, tak eh, počítáme s tím, že asi 1% případů by mohlo podléhat povolení. A pokud se týče vztahu mezi zemí exportu a zemí původu, toto je jasně formulováno v textu. Tam je předpis, eh, kde kde se hovoří o zemí, které jsou signatářské zemi úmluvy a které nejsou. Jestliže se jedná o signatářské země, tak předpokládáme, že pravidla, která aplikují, jsou společná pro všechny. A 250 leta hranice stáří. Tady uh, je to hranice, která se však odlišuje od hranice pro export zboží. Takže zali můžeme prověřit všechno ta je jasné, že ne. O tom hovořil také belgický kolega. My máme také analýzu rizik. A zde je rozdíl tedy s povolením a deklarací, o tom již jsem hovořil. A pak je tady také otázka slonoveny a na to se vztahuje umluva CITES a otázka žadatelů o azyl a jaké předměty přivážejí E, tak e, licence se budou vztahovat na všechny, tedy i na žadatele o azyl a nyní belgická zpráva. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vrátím k té první otázce, která se týkala technických znalostí celníků. Proto, aby získali tyto znalosti, tak je velice důležité, si uvědomit, že tady musí každý členský stát provádět příslušnou práci v rámci těch orgánů, které vydávají povolení. Jak to probíhá? Jakmile je tady kontrola, která se opírá o rizikovou analýzu nebo namátkovou kontrolu, celníci budou kontrolovat celní prohlášení a jakmile, jakýsi, jakmile kód toho zboží které je součástí tohoto nařízení, bude uveden v celním prohlášení, tak celníci budou vědět, že mají co dočinění s kulturním statkem. A v takovém případě expertiza příslušného orgánu může být využita, protože někteří celní úředníci mají určité znalosti, ovšem ta kulturní oblast je velice široká, takže to, že znáte archeologické vykopávky v Egyptě, neznamená, že ovládáte moderní umění. Takže spolupráce s těmi příslušnými orgány a experty je velmi důležitá. Druhá otázka, která mi byla položena, ta se týkala dovozu. Jakmile dovoz probíhá ze země, kde je ozbrojený konflikt, tak eh, je tady kontrola, která se dělá automaticky pro Sýrii a Irák. Máme tady již evropské nařízení, které tady stanovuje podmínky. Pokud se jedná o statek, který pochází z jiného místa, tak vždy je možnost kontroly, ať už je to z hlediska celní problematiky Musí tady být eh, celní prohlášení, anebo z hlediska celní hodnoty, anebo ať už se jedná o pouhé oznámení těm příslušným orgánům, že tady je určitý problém eh, s dovozem kulturního statku. Děkuji. Děkuji mnohokrát. we have Za Interpol tady máme pana kolegu Žoldána, Jordana. Eh, permítame responder en español porque es más fácil. Dovolte mi, abych mohla odpovědět ve španělštině, protože je to trochu jednodušší pro mě. Co se týče té otázky, která tady zazněla na adresu Interpol, to znamená ty 3500 zabavených statků v minulém roce. Za to souvisí s terorismem. Popravdě řečeno, já tady nemám k dispozici konkrétní údaje. Ale co se týče těchto 3500 zabavených eh, statků, tak eh, vyšetřování je stále v běhu. A nemohu vám přímo říct, zda jsou to předměty, které souvisejí s terorismem či nikoliv. Takže tady se nejedná jenom o financování terorismu, ale může se jednat také o praní špinavých peněz nebo o organizovanou trestnou činnost. Máme tady celou paletu možností, s kterými musíme počítat a pracovat. Interpol a jeho působení. My máme generální sekretariát Interpolu, který zajišťuje organizaci a země Interpolu jsou těmi mm, skutečnými protagonisty, takže je nutné vždy postupovat tyto záležitosti na ty vnitrostátní orgány. A teď dohledatelnost těchto kulturních statků. To je další otázka. Pokud máme celní orgány a policejní složky k dispozici, a pokud bychom měli všechny informace, tak samozřejmě, že bychom mohli zajistit dohledatelnost a mohli bychom zjistit, odkud pocházejí kulturní statky a až kam jsou zasílány. Ale bohužel v současnosti nám schází mm, ta možnost vytvářet zvláštní složky v jednotlivých zemích, které by se specializovaly na nelegální dovoz kulturních statků. To by mohlo lépe postup, eh, umožnit postupovat proti těmto postupům. Děkuji. Tím jsme ukončili první výměnu názorů o tomto eh, tématu. Děkuji všem expertům za jejich příspěvky. Také děkuji spolupředsedům a kolegům. Další výměna názorů se bude konat 23. dubna. Děkuji vám.